Colleagues. Kolegové, zahájíme zasedání. Máme návrh pořadu jednání. Jste všichni spokojení s návrhem pořadu jednání? Dobře. A nyní druhý bod, což je zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, výměna názorů Karlo Fidanca. Děkuji, pane předsedo. Tato nová směrnice byla navržena Evropskou komisí a i součástí balíčku dokumentů, kterými už jsme se podrobně zabývali. Například akční plán CARS 21. Cílem je podpořit průmyslovou konkurenci podpořit hospodářskou soutěž pro automobilový sektor, zabývat se udržitelnými investicemi pro pokročilé a čistší technologie. A patří to také pod sdělení Evropské komise z roku 2010, kde je cílem výroba co nejzelenějších automobilů v boji proti změně klimatu. A kromě toho Toto sdělení poznamenává, že v Evropské unii chybí předpisy, zejména pokud je o elektromobily. A jde tady o výhody obecných nebo společných norem pro elektromobily a dobíjení těchto automobilů v celé EU. Cílem nové směrnice a tím, o co usiluje Evropská komise, je zavedení minimální infrastruktury pro alternativní paliva a také společných technických standardů s tím, že by abychom zachovali přední pozici evropského průmyslu. Jde především o infrastrukturu pro paliva, pro námořní dopravu. I v oblasti využití eh, vnitrozemských vodních zdrojů, vodních cest. A má to také přispět ke snižování emisí skleníkových plynů o 60 do roku 2050. Návrh směrnice stanoví pravidla pro národní strategické rámce. Členské státy budou mít povinnost podrobně určit, jaké budou jejich střednědobé a dlouhodobé závazky, pokud jde o rozvoj alternativních paliv pro dopravu. Cílem je zajistit budování infrastruktury pro alternativní paliva a implementaci společných technických standardů pro infrastrukturu. plánuje se také povinná spolupráce, minimální spolupráce v oblasti infrastruktury, souvisí to s dodávkou vodíku a zemního plynu. Neměli bychom riskovat, že by mělo jít pouze o elektrický pohon. Ne, jde o veškeré alternativní zdroje energie, neboli o elektřinu, zemní plyny a vodík. Pro každý členský stát bude určen minimální počet dobíjecích stanic na základě národních cílů pro elektromobily. V textu směrnice v návrhu je 10 10 těchto dobíjecích stanic by mělo být dostupných pro všechny. Nejméně 10 to je minimum. A pak je tady také celá řada pravidel, která se týkají minimální vzdálenosti mezi jednotlivými dobíjecími stanicemi pro nejrůznější alternativní paliva. Týká se to tedy vodíku, zemních plynů, skapáněných plynů a komprimovaných plynů. Týkalo by se to také dalších paliv, která se využívají například pro navigaci. Snažíme se tedy pokrýt nejběžněji využívaná paliva i pro silniční dopravu. Hlavní část textu se týká informací pro spotřebitele. Jde o to, aby to bylo jasnější a jednodušší, aby byla srozumitelná kompatibilita paliv a vozidel, která se pohybují na trhu. Informace se týkají také samotných vozidel. Musíme se také podívat na aktiv přenesené pravomoci, to je důležitá součást, a jako vždy to vyvolalo určitou debatu v tomto výboru. Akty přenesené pravomoci by komisi umožnili posoudit škálu alternativních paliv a pokrytí z hlediska infrastruktury a také přijetí technických standardů pro paliva a pro příslušnou infrastrukturu. V současné fázi společně se stínovými zpravodami mapujeme situaci Rozhodně máme pocit, že je to dobré východisko, co se týče návrhu komise. Jsou tady jistá očekávání na straně tohoto sektoru, na straně jednotlivých odvětví, kterých se to dotýká. Já myslím, že k této směrnici musíme přistupovat z multidisciplinárního hlediska. Tato legislativa se netýká pouze dodávek energie, ani sektorů, které vyrábějí pal- eh, vozidla obecně. Samozřejmě se to týká také členských států, a to zásadně, protože právě členské státy mají rozhodnout o tom, jaká budou ta čísla, která se objeví ve strategickém rámci. A také se to týká infrastruktury jako takové, například těch elektrických dobíjecích stanic. Směrnice se tedy týká několika odvětví a znamená to, že si musíme vyslechnout všechny a musíme se snažit pochopit, jaké jsou cíle tohoto textu a zajistit, že to bude odpovídat situaci na trhu. A samozřejmě musíme také naplnit cíle, které jsme si už stanovili několikrát. Nezaměřujeme se pouze na elektrický pohon, o to opakuji, jde také o další alternativní paliva. Musíme zohlednit jednu věc, Jistě se tím ještě budeme zabývat za litevského předsednictví, které převezme tuto otázku, protože irskému předsednictví zřejmě už nezbývá dost času pro řádnou diskuzi. Jedná se o kompatibilitu těchto cílů s realitou v členských státech. Časový plán pro zavádění směrnice bude klíčovou součástí této debaty. A je tady také otázka příloh, přílohách je konec konců řada specifických technických faktorů a to bude velice důležité pro odvětví, kterého se to týká. Proto musíme věnovat velkou pozornost technickým otázkám. A pokud je o časový plán pro diskuzi o této směrnici, návrh zprávy by měl být předložen v červenci O zprávě se bude jednat v září a ve výboru se bude hlasovat v polovině listopadu. Takže po této úvodní fázi, kdy budeme mm, sbírat eh, informace a názory, snad stínoví zpravodajové zorganizují takové minislyšení v rámci výboru a potom budeme schopni vypořádat se s podrobnými otázkami. Děkuji. Děkuji, pane Fitanco. Pan Said Alkadroj. Děkuji, pane předsedo. Úvodem bych chtěl omluvit kolegyni, která eh, propásla své letadlo a proto bych eh, já chtěl eh, pronést několik podnětů, ale v angličtině. Napřed děkuji zpravodaji za jeho úvod. Mám za to, že Ehm, budeme ehm, moci dobře spolupracovat. Všichni se shodneme na to, že je zde potřeba pro, po realistické dlouhodobé eh, strategii, abychom ehm, narušili monopol eh, ropy a také, abychom eh, dosáhli cíle čistějších aut a proto komise předložila tuto směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Je nyní na všech členských zemích, aby i implementovali směrnici, upravili svou infrastrukturu a navíc to vytyčuje cíl evropské harmonizace norem, zejména pokud jde o infrastrukturu eh, pro eh, eh, vozidla s novými pohony. Pokud jde o minimální požadavky či standardy, které by měly být dosaženy do roku 2020, zdá se na první pohled, že jsou poměrně stižadostivé. Dva prvky budou velmi zásadní v nadcházející debatě. Za prvé, analyzovat eh, možnosti financování, vzhledem k tomu, že členské státy již vznesly své pochybnosti a starosti, znáte rozpočtový kontext, v němž se pohybujeme, takže musíme pochopit a zjistit, které eh, finanční eh, koncepce můžeme použít, abychom právě upravili tuto veřejnou infrastrukturu a za druhé můžeme těžit i z kofinancování EU. A za druhé musíme nalézt správnou rovnováhu mezi přesnou definici eh, cílů infrastruktury, to znamená minimální počet těch nabíjecích stanic pro elektrické automobily například a na straně druhé určitou pružnost vůči tržním potřebám, tak abychom eh, zabránili eh, nesprávným investicím. Konzumenti, spotřebitelé musí v debatě zůstávat klíčovými, stěžejními jejich povědomí pro nutnost eh, používání obnovitelných eh, zdrojů naroste automaticky, ale nutno také eh, předem zajistit určitou, určitou osvětu v z hlediska chování spotřebitelů. Chci také zdůraznit, že i místní orgány by měly být zapojeny do celého rozhodovacího procesu, protože jejich souhlas a podpora je též stěžení, má to být úspěšné. Eh, takže mm, mm, těšíme se na spolupráci eh, v naší skupině se zpravodají a stínovými zpravodají na této důležité zprávě. Děkuji, děkuji a nyní mm, paní Meissen je na řadě, ale není přítomna. Chtěl by někdo nahradit? Paní Bilbao. Gracias, presidente. Jesím Meisner, devia Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Paní Takže. Takže bohužel kolegyně se nemůže zúčastnit naší rozprávě. ovšem je to záležitost, která ji velice leží na srdci, je to záležitost, kterou diskutujeme již dlouho, pokud jde o substituce, o náhrady, například v oblasti paliv, v námořní Eh, dopravě, ale i v jiných oblastech. Využívání například GNL, to znamená skapalněného plynu, rovněž umožňuje snížení emisí o 90 Proto si myslíme, že je to nesmírně důležité, i pokud jde o emise síry například v Baltické moři, v Severním moři moři a tak dále. Vidíme zde ambiciozní čísla, které jsme si stanovili i v loňském roce. Bylo no nám řečeno, že tato technologie GNL v podstatě není dostatečnou alternativou, protože v podstatě zatím ještě nemáme úplně veškeré možnosti ve všech přístavech. Ovšem, my si myslíme, že je důležité, abychom investovali do této infrastruktury, pokud Mm, tyto možnosti budou k dispozici. Proto si myslíme, že návrh komise je dobrým návrhem, který by nám mohl umožnit um, tento začarovaný kruh um, zrušit. Myslíme si, že by to bylo dobré pro um, provozovatele v této oblasti. Uh, zároveň je důležité, abychom podpořili akční plán, pokud jde o tyto náhradní formy paliv, tak jak to navrhuje komise. V tomto ohledu podporuji pana zpravodaje i ostatní spoluzpravodaje. Děkujeme. Mr. Taylor, can I just check? Paní Lichtenberger a pan Taylor, eh, jste vy stínová zpravodajka? Dobře, ale já bych hovořila raději poté. Dobře, tak to prohodíme. No krát děkuji, ano. Jsem velice rád, že jsem velkým stínovým zpravodajem. Ano, já myslím, že komise musí splnit cíl snižování emisí. Emisí uhlíku z dopravy o 60 do roku 2050. A současně panují obavy, že stávající biopaliva působí víc emisí, než kolik jich ušetří. Vzhledem ke změně použití půdy, která je nutná k tomu omezení. A Navíc k tomu je tady ještě další věc. Lidem se nechce investovat do alternativní energie, do této infrastruktury, protože není dost aut, dost vozidel, dost dopravních prostředků, která využívají alternativní paliva. Tak já myslím, že teď nastal dobrý okamžik, aby se Evropa projevila jako vůdčí síla. A já myslím, že my bychom měli rozšířit ten rozsah Měli bychom přejít z technologicky neutrálního přístupu a zaměřit se na nulové emise, na technologie, které zajistí nulové emise, nebo aspoň velice nízké emise. Protože chceme přepravovat osoby, přepravovat věci a chceme produkovat méně CO2. Ono to vlastně není složité, ale řešení musí být opravdu stabilní, opravdu spolehlivé abychom postoupili ku předu. Jde tedy o skapálněný přírodní plyn, komprimovaný kapální, eh, zem, přírod, zemní plyn a vodík. To bude všechno jakoby navíc. A jsem velice rád, že komise navrhuje, že každých 150 km bychom do roku 2020 měli mít stanici na doplnění skapalněného vodíku a LNG bychom měli mít každých 20 kilometrů té evropské síti. A skapalněný zemní plyn by také měl být k dispozici pro všechna plavidla ve všech 145 hlavních přístavech mořských i vnitrozemských EU. A měla by to umožnit legislativa. Ano, jistě, to je dobrý nápad. Takže já se těším na další práci a doufám, že budu konstruktivním partnerem při přípravě této zprávy. Pan Van Dalen. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, máme před sebou žádostivý návrh komise e, s velmi ušlechtilými cíly snížení emisí jednotlivými e, druhy e, dopravy. To je cíl, který můžeme jen podpořit, anebo také snížení objemu Sýrii, eh, například v eh, lodní dopravě. Ale skutečnou otázkou, která se zde rysuje, je, zdali to dokážeme, zdali se to podaří. A k tomu mám řadu otázek. Například, mám na mysli financování celého tohoto podniku. Existují přílohy s tabulkami, které ovšem nejsou zcela přesvědčivé z hlediska financování například celý ten rozpočet eh, ten, TNT, anebo diskuse o eh, ročních rozpočtových rámcích. To je moje první velká starost, kterou mám. Financování. A eh, tady nemám na mysli pouze přínos Evropy, Eh, mám také na mysli ochotu členských států, zdali jsou vůbec eh, svolny spolupracovat, protože členské státy mohou také předkládat eh, stížadostivé plány, pokud jde o Evropskou unii, ale jejich spoluúčast je zde zásadní a k tomu bych rád slyšel názor komise, jak to vyhlíží s financováním a s, ze spoluúčastí členských států. A druhá oblast, kde mohou vzniknout problémy, to jsou diskuse o elektrických vozidlech a zásuvkách, mm, jestli se to bude ubírat směrem eh, německým nebo francouzským zásuvkám a mm, jsou, pak, jsou tady pak ale také japonské normy, které jsou jiné. Eh, dovedl bych si představit, že pro tyto zásuvky mm, zbudujeme nabíjecí stanice, eh, některé budou poskytovat oktán 98 nebo eh, naftu a také různé typy těch zásuvek eh, rakouské eh, nebo německé nebo japonské. Ale je zde určitý problém a tady asi ne hned dospějeme k řešení. A závěrem, pane předsedo, co udělá Evropský parlament sám? Když já jedu se svým autem do Štrasburku, je to nový vůz, elektrický. Mohu pak tento vůz si nechat nabít v, v garáži v Evropském parlamentu, ve Štrasburku nebo v Bruselu. Musíme se podívat i sami na sebe a na svou infrastrukturu a také na komisi a jejich infrastrukturu. Evropská zařízení, evropské instituce mají přece mít určitou roli příkladu, předobrazu. Máme na to dostatečné kapacity, takže pane předsedo, je to krásný návrh, ale ale spatřuji zde nejednu potíž a bylo by dobré, kdyby nám komise k tomu něco mohla říci nyní nebo eh, v průběhu další diskuse. Děkuji. Děkuji, pan Rike. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych řekl, že jsem opravdu nesmírně spokojený s tímto návrhem, který je v souladu i s našimi globálními cíly. Promiňte, ještě říká pan předseda. Já nevím, zdá se, že angličtina nám nefunguje přes anglický kanál, říká pan předseda. Mohli byste to prosím ověřit? Ano, zdá se, prosím, Dominiku, kdyby si začal ještě jednou. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo. Pouze několik poznámek. Čili pokud jde o tuto záležitost, pokud jde o tuto směrnici a její zapojení do celkového rámce, dvě záležitosti obecně dva předřečníci již se tomu věnovali. To je finanční záležitost, to je první věc. Pokud je o Connecting Europe Facilities, tak tam jednak je to již v rámci našich horizontálních eh, priorit. Jistě nemáme úplnou jistotu, pokud jde o financování, možnosti, které jsou zde k dispozici, pokud jde o procenta a tak dále. Ovšem, zdá se, že zde nemáme dostatečné finanční možnosti v rámci této facility. Další věc, která nám trošku vadí, je, že ano, v rámci této facility sice je tento finanční nástroj, ovšem je to finanční nástroj, který není dostačující. A právě proto, pokud je connecti- o Connect- Connecting Europe Facility, to je věc, které prostě bychom se měli v této směrnici rovněž věnovat. A druhá záležitost. A to je rovněž stejně důležité. Stejně důležité, pokud jde o tuto směrnici a její zapojení do toho celkového energetického mixu, eh, té celkového toho složení. Ano, hovoříme zde o alternativních energiích, ovšem zároveň to zapadá do spotřeby e-, energií obecně. Například dva, dvě záležitosti. Elektromobily, pokud všechny francouzské vozidla, by mm, přešli na toto nabíjení, tak bychom prostě potřebovali alespoň dvě, tři další atomové, energi- atomové elektrárny. Čili vidíte, že je zde, jsou, určitý problém i zdrojů, dostatečných zdrojů. Tomu se musíme věnovat. Jednak je to globální záležitost, energetická čísla, potřeby a zároveň možnost dobíjení, možnost mít dostatečné zdroje. A dále je to například uchovávání energie. Když hovoříme o dobíjení vodíkem, například určitá síť, řekněme, já si myslím, že to prostě není možné, nejenom z finančního hlediska, z infrastrukturálního hlediska, je to komplikované. Takové stanice vodíkové, tak jednak, že je to, ano, sice alternativní zdroj energie, ale zároveň je tam možnost uchovávání elektrické energie. A toto je další záležitost, která v této směrnici není zahrnuta. Čili jednak je to rozpočtová záležitost a jednak je to ta záležitost té směsi jednotlivých energií. Prostě, když hovoříme o alternativní energii, musíme vědět, odkud pochází ty zdroje. A toto je záležitost, které se zde vůbec nevěnujeme. A ještě dvě poslední poznámky. Pan Peter van Dalen když o tom hovořil, nějaké normalizované zástrčky a tak dále. Už jsme o tom hovořili například i u toho čísla dvě, o tom hovořila komise, nebo typ tři. to znamená, tam je ta další bezpečnostní záklopka, to znamená, mm, že i ty bezpečnostní záležitosti musíme vzít v potaz. Ovšem, toto je věc, která rovněž by toto směrnici měla být pokryta. To znamená, když budeme hovořit o nějaké normalizované možnosti nabíjení, dobíjení a tak dále, musíme vědět přesně, o které typy jde, aby zde nebyla nějaká nejistota. A dále jsou zde již určité stanice, které existují, a řekněme, budu, bude zde taková paradoxní situace, protože někteří již do toho investovali a najednou prostě budou penalizováni, protože určitý systém již zde existoval, proto ten přechodní systém musíme vzít v potaz, prostě ten přechod z jednoho systému na jiný systém, na ten nový systém. O tom jsme zde rovněž zatím nehovořili. Děkujeme. Pani Lichtenberga, prosím. Srdečně vám děkuji a já bych chtěla navázat na to, co pan kolega Rike již eh, nastolil. Nejde pouze o to, standardizací nepotrestat ty rychlé vývojáře na trhu, kteří eh, již s vývojem započali, ale eh, také nepotrestat hm, ty ostatní. To jsou hm, dvě základní komponenty. To znamená eh, neutralita technologií, to je hm, vynikající věc a pokud jde právě o to Eh, doplňování paliva, respektive dobíjení, eh, tak tady existují modely, které připouštějí vícero technologií, ale musí to být takto předem jasně naplánováno, nastaveno. Ani bychom tedy neměli trestat ty první vývojáře, ani bychom neměli nové inovativní přístupy, které mohou vzejít z dalšího vývoje baterie u elektromobilů, eh, jak si eh, zhatit nebo omezit ve své účinnosti, protože eh, si vybereme určitý systém s určitými systémovými požadavky. Představme si všichni, nebo vzpomeňme si všichni na zavádění prvních videí Velkým problémem tehdy bylo, byly to dva nebo tři modely vedle sebe existující, ale byl z toho pouze jeden. Všechny ostatní eh, přístroje eh, byly vlastně ztracené investice a eh, mnoho škol, například v německém prostoru, vsadili na ten nesprávný model. Takže neutralita technologií a to je základní princip. Druhý bod, který považuji za rozhodující. Neměli bychom eh, eh, mít příliš velká očekávání. Když se hovoří o elektromobilech, tak eh, problém jako takovým není ani tak dobíjení během cesty. Ti lidé, kteří provozují elektromy, elektromobily, znají vlastně tu svou kapacitu, respektive vzdálenost, kterou urazí a e, na kterou e, e, mají. Ale problém je v tom, a na to Evropská unie nemá ještě kompetence, Eh, problém je takzvané standardní dobíjení v urbanistickém prostoru. Když například bydlím v sedmém eh, patře nějakého domu a v tom domě samotném neexistuje dobíjecí stanice, tak si nemohu vůbec elektromobil koupit. A to se týká téměř všech velkoměst. Toto je velký problém, eh, ten vlastní problém, který mnohdy lidem zabraňuje přestoupit na tento model. Pouze proto, že bude, budou existovat kompatibilní dobíjecí stanice v Evropě, nebude ještě znamenat skokový nárůst elektromobilů. Tady můžeme pouze vydávat doporučení členským státům, aby vytvářeli kompatibilní modely pro celou Evropu i pro soukromou potřebu, protože problémem je právě tohle. A to je důvod, proč se spotřebitelé nerozhodují tak, jak jsme to někteří očekávali. To jsou, myslím, eh, dva zásadní body, které bychom v této oblasti měli eh, vzít v potaz a e, proskoumat, abychom nedosáhli opaku toho, čeho dosáhnout chceme, totiž e, větší rozmanitost v oblasti typu pohonu v rámci mobility a tím e, nezbrzdili potenciální vývoj, který po vyřešení problému s elektřinou nebo plynem by znamenaly blokaci nových modelů spíše než jejich eh, eh, nalézaní. Paní Foster, eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pouze navázat na některé z těch bodů, které pan Van Dále, náš stínový zpravodaj, právě uvedl. Několik připomínek také. Myslím, že my všichni zde chceme, aby došlo ke snižování emisí. Já se domnívám, že problém eh, zprávy eh, komise, a jsem skutečně zaražena, spočívá v tom, že mnohé toho nebylo vzato eh, na zřetel. Když navštívíte Plas Luxemburg, tak tam uvidíte dva elektromobily před bankou ING a myslím, že se nikdy nepohnuli, že je snad nikdo nepoužívá. Asi ta baterie je už zcela vybitá, ale když se podíváte na tu praktickou stránku věci, hovoříte o obrovských investicích. Píte se již dotkl finanční stránky věci a Phil Bradburn za chvíli učiní to tež, ale eh, měli bychom přemýšlet také o tom, že komise specifikovala čtyři typy dobíjení vozidel. Proč čtyři typy? A co je vhodné pro jednotlivé eh, členské státy anebo zeměpisně? Dominik Erike se zmínil o Francii. Zjevně 80 energie ve Francii eh, produkují v jaderných elektrárnách, což je také exportováno i do Velké Británie. Časový rámec do 2020 Nyní máme 2013. To neznamená, že eh, země se nemohou pohnout dopředu. A samozřejmě mohou, ale eh, pro mě je otázkou další vývoj, jak se bude vývoj dal, dále e, ubírat, vývoj technologie. Není to pouze věc nařízení Evropské komise. My nechceme, aby Evropská komise stanovovala to, co má být standardem a co nemá být. E, to bychom měli přenechat trhu. Hovořili jsme už o možnosti znevýhodnění těch prvních vývojářů. A také ten, ta omeze, to, to omezení na 300 eh, kilometrů, ale například na venkově eh, v Anglii nemůžete na každých 300 metrech vybudovat dobíjecí stanici. Takže závěrem pane předsedo, chci říci, že členské státy si musí určovat svou vlastní politiku, musí sami vědět, co je pro ně praktické a, a jde to, je to společný problém, ale současně musíme respektovat subsidiaritu, také e, zeměpisné danosti, musíme zůstat pružní a e, samozřejmě musíme zajistit snižování emisí, kde náklady budou odpovídat výnosům. Takže měli bychom se ještě jednou podívat na ty údaje, na vzdálenosti a zodpovědět všechny otázky, zejména po financování a praktickou stránku věci a domyslet praktické důsledky. Zatím si myslím, že je věc velmi ukvapená a zdaleka není domyšlená. Děkuji, pane předsedo. Pan Bradburn. Bylo mi řečeno, že už víme, co chcete říct. Ano, mám to zapnuté. Já naprosto souhlasím s tím, co říkal Peter Van Dalen a paní eh, Foster a také paní Rikej. Já jsem k tomu chtěla říct eh, tak trošku na úvod pár věcí. Já souhlasím s paní Fosterovou a možná bych zašel ještě dál. Já myslím, že toto je jeden z nejméně promyšlených návrhů, který jsem za dlouhou dobu ve výboru pro dopravu viděl od komise. Opakuji, je to jedna z oblastí, kde se snažíme předepsat nějaké řešení pro problém, který zatím vlastně neexistuje. Ta technologie se pořád ještě vyvíjí. My nevíme, jak to dopadne s tímto typem technologie. Paní Lichtenbergerová je velice vzácná, abych u těchto věcí souhlasil s paní Lichtenbergerovou, ale souhlasím s ní. My musíme trestat ty, kdo vstoupí na trh příliš brzy a snaží se ty věci řešit. Ale přitom tady se snažíme přesně toto požadovat. Já myslím, že to je úplně mimo alespoň co se mě týče, obecně řečeno. Ten přístup, že jeden recept má fungovat pro všechny, nakonec nefunguje vůbec, protože rozhodně jednotlivé členské státy budou mít rozličné názory a různé politiky, pokud jde o energetický mix a jejich požadavky pro různé druhy dopravy. A spadá to do pravomoci členských států. To nemá předepisovat komise. A za druhé, když se mluví, nebo zmiňovalo se tady, že by se stanovilo nějaké minimum pro dobíjecí stanice pro různé typy energie v síti. Někdo by řekl, že si pamatuje na první benzínové auto, já to určitě nepamatuju, ale z historického hlediska zřejmě, když se objevila auta a lidé potřebovali benzín, potřebovali se natankovat, tak se neříkalo, že musí být benzínová stanice každých x kilometrů. Jistě jsme to ponechali na trhu a teď by to mělo být stejně, protože pokud bude poptávka, tak trh tu poptávku té poptávce vyhoví. A já si myslím, že bychom neměli stanovit minimální požadavky. To je trapné, zvlášť když si vůbec nejsme jistí tím, jaký energetický mix bude v jednotlivých členských státech nebo celkově v Evropě. A poslední věc, kterou jsem chtěla říct, a v tom návrhu to je, je to v podstatě otázka buď na komisi nebo na našeho zpravodaje. Týká se to toho, že se to bude částečně financovat z Transbruku a z programu TENS. Jak to vůbec můžeme takto říct? Nebo bude to nástroj propojení Evropy? Ne, já si myslím, že toto by byl vhodnější nástroj pokud máme mluvit o nějakém částečném financování. Ale přitom ještě nemáme uzavřené vyjednávání o víceletém finančním rámci, takže nevíme, jaké peníze budeme mít. A začít teď říkat, že budeme mít nějaké nové alternativní metody financování, pokud neznáme detaily víceletého finančního rámce, to mi připadá naprosto šílené. Já myslím, že nejdřív musíme vědět, jak to dopadne s tímto vyjednáváním a co to znamená pro program transevropských sítí a pro nástroj pro popojení Evropy. A pak bychom měli na základě nějakých podkladů posoudit, jestli by Evropská unie vůbec k těmto věcem nebo na tyto věci měla přispívat. Takže já si myslím, že to je klíčová otázka, musíme ji vyřešit, než můžeme postoupit dál, než budeme vůbec mluvit o takovýchto věcech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Fidanza musí odejít. Chcete něco říct teď? Já chápu, že zatím ještě nemluvila komise, ale já se chci jenom omluvit kolegům. Bohužel musím jít do komise na velice důležitou schůzku, kterou nemůžu vynechat. Nicméně děkuji všem, kdo se zatím vyjádřili. Poznamenal jsem si, co říkali. A co nejdřív se sejdu se stínovými zpravodajmi a budeme pokračovat této debatě. A začnu pracovat na návrhu textu, takže mnohokrát děkuji. Ještě jednou se omlouvám. Pan Onidis, komise, chcete něco říct? Děkuji. Zdá se, že vřele vítá vaši zprávu, nebo ne? Děkuji, pane předsedo. Děkuji členům vašeho výboru, děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům. Ano, taky mi to připadá jako nesmírně slibný začátek. Možná, že mám pár poznámek k tomu, co tady bylo řečeno. Za prvé, já myslím, že tento návrh si nevymyslel nějaký bláznivý úředník komise, který pracuje někde v osamocení. Ne, toto je výsledek více než dvou let tvrdé práce. Všichni jsme zúčastněné strany. Všichni se nějakým způsobem zabýváme těmito oblastmi a samozřejmě to tež platí pro všechny orgány v členských státech. A myslím, že nejlépe to odrážejí ty dvě zprávy, které doprovázejí tento návrh a také velice důkladné posouzení dopadů, které zdůvodňuje tento návrh. Všichni se shodnou na tom, že tady máme příležitost prolomit monopol dopravního odvětví. Nejde jenom o to, že omezíme emise, jde také o konkurenceschopnost, pokud to neuděláme v Evropě, udělá to někdo jiný někde mimo. A my z tohoto sektoru navždy zmizíme. A když se díváme na vývoj, v některých částech světa, třeba v USA nebo v Číně, vidíte, jak rychle ten vývoj může probíhat, když eh, se může opřít o rozumnou veřejnou politiku. Já myslím, že to je důležité i z hlediska naší energetické politiky. Já jsem velmi rád, že někteří členové poukázali na to, že je velice důležité zamyslet se přesně nad tím, jaký dopad to má pro energetickou politiku. Jestli máme vůbec jistotu, že budou k dispozici určité druhy energie. My si myslíme, že ano, prověřovali jsme to a také si myslíme, že je nesmírně důležité vycházet u toho návrhu z technologické neutrality. Podle nás technologická neutralita znamená že všechna paliva musí dostat šanci. Zdá se, že v podstatě se nakonec všechna doplňují a my si myslíme, že i všechny druhy dopravy musí mít šanci. Neměli bychom žádný druh dopravy vytlačit na okraj. Když se podíváme na všechny politiky, které schválil tento parlament, pokud je o emise, výzkum a vývoj, zdanění, všichni jsme měli pocit, že jeden chybějící článek, důležitý chybějící článek se týkal náběhu infrastruktury v celé Evropské unii, abychom umožnili produkty, které jsou k dispozici, technologii, která už dozrála, abychom umožnili jejich širší uplatnění. A proto se tento návrh zaměřuje na závádění infrastruktury a na rozlišení toho, jak to řešit, palivo od paliva, a pokouší se také zavést legislativu pouze pro naprosto zásadní věci, které jsou nutné k tomu, abychom vyslali jednoznačný signál trhu. A teď se dostávám k otázce financování. Já myslím, že by bylo špatně, kdybychom tento návrh viděli jako návrh veřejného financování infrastruktury. Já tady souhlasím s některými z vašich členů. Když se automobilový sektor rozvíjel, neměl za úkol stát instalovat čerpací stanice, ale stát měl za úkol organizovat to, jak jsou tyto čerpací stanice rozmístěné na jeho území, protože toto je důležité. A my jsme velice pišní na náš vnitřní, vnitřní trh, který si chceme zachovat. A když to ponecháme na jednotlivých členských státech, když to nebude koordinované, opět se dostaneme do situace, kdy budeme mít totální roztříštěnost, to je důležitý aspekt. A samozřejmě musíme také rychle zajistit evropský standard. A já si myslím, že se dá najít způsob, jak usnadnit tento přechod, ale důležité je že v Evropě potřebujeme standardy, potřebujeme normy, abychom se posunuli ku předu. Takže u toho financování si prostě myslíme, že tento návrh se v podstatě předkládá investorům. Když mluvíte s investory, zjišťujete, že nikdo neočekává, že veřejné orgány budou tu infrastrukturu financovat. Oni očekávají viditelnost, předvídatelnost z hlediska typu nezbytné infrastruktury, aby pak mohli investovat a aby mohli dát k dispozici investice, které jsou nutné k náběhu infrastruktury. A toto tedy navrhujeme a důležitý prvek, o kterém také řada z vás mluvila, se týká té spotřebitelské dimenze. Ano, i tady je nutné lépe postihnout celou řadu praktických konkrétních problémů, kterým čelí spotřebitelé, pokud chtějí přejít k těmto alternativním palivům a vozidlům. Děkuji. Děkujeme, říkal pan předseda. A nyní, jestli dovolíte, podíváme se ještě jednou na to, o čem se zmínil pan zpravodaj, pokud jde o časový harmonogram minislyšení. náš čeká 18.6. Samozřejmě to ještě podle toho, jak to schválí koordinátoři. Dneska ovšem takový je návrh stávající. Dále no, to je prezentace návrhu zprávy 16. 17. září a lhůta pro pozměňovací návrhy, to je 1. říjen. A potom jednak projednání těchto návrhů 4. a 5. 11. a hlasování ve výboru 14. 11. Hmm, asi se to zdá docela ještě s předstihem tak si myslím, že uvidíme, jak rychle se to nakonec všechno přiblíží. Děkuji ještě jednou a dalším bodem na našem programu je změna směrnice o jakosti paliva, směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů. Toto je stanovisko k výboru z Envy a paní Vils je naší zpravodajkou. Prosím, Sabine, dávám vám slovo. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala sínovým zpravodajům za jejich účast na naší výměně názorů, která teda na té první výměně, která proběhla u této směrnice, která se týká využívání energie z obnovitelných zdrojů a zároveň směrnice o jakosti paliv. Čili ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům. Já připravuji tento návrh za výbor TRAN No, pochopila li jsem to správně, komise se snaží, aby skutečně celé odvětví bylo udržitelným odvětvím, pokud jde o paliva. Je to zároveň samozřejmě i záležitost v oblasti využívání půd, agropaliv a tak dále. To znamená, jsou to, je to oblast, která samozřejmě je v, v určitém konkurenci i s plodinami potravinového charakteru. Tím se zvyšují bohužel ceny. Vidíme zde negativní negativní dopady této oblasti, čemu bychom chtěli zabránit do budoucna. Bílá kniha komise a zároveň usnesení Evropského parlamentu v tomto ohledu by měly být základem toho, jak budeme dále pokračovat, pokud jde o to 20% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020, to znamená náš plán aniž bychom nějak rozšiřovali tuto oblast využívání agropaliv, což je podle mého názoru nesmírně obtížné. Tento náš cíl 20% již byl odsouhlasen jednak v rámci usnesení Evropského parlamentu a zároveň bílou knihou Evropské komise. Pokud skutečně chceme v praxi dosáhnout této redukce, musíme využívat potenciálu agropaliv. Zároveň se snažíme stimulovat využívání obnovitelných zdrojů, obnovitelné energie v oblasti dopravy. Vidíme zde veliký potenciál především v železniční přepravě kde bychom mohli jednoduchým způsobem konvertovat právě k takovým jiným způsobům obnovitelné, obnovitelných energie, obnovitelné elektřiny a tak dále. To znamená zlepšení elektrifikace železniční sítě v Evropě a zároveň se snažit přesunout většinu přepravy právě na železnici na evropské úrovni celkově eh, podporují investice. Eh, to je velmi důležité pro podniky. Bez eh, ale zahrnutí všech faktorů by eh, všichni měli ušetřit 60 skleníkových plynů. Veřejné investice by měly být v dobách rozpočtové tísně omezené na ty výrobní podniky, které vykazují nejlepší výsledky. To také podporuje soutěž technologií a tudíž technologický pokrok. Také pro eh, biopaliva by po amortizaci investic měly platit eh, stejné rámcové podmínky. Upřednostňování eh, agrárních paliv vůči jiným ekologickým eh, palivům, které zahrnula Evropská komise do svých úvah, je neproporční. Pokud chceme posunout vpřed inteligentní rozvoj paliv ekologických paliv a také využít stávajícího ekonomického potenciálu. K dosažení klimatických cílů v eh, dopravě potřebujeme využít všechny nástroje eh, konkurence mezi eh, plodinami a také biopalivami omezuje tento vývoj. A proto navrhují, abychom do roku 2020 Ehm, neusilovali o eh, desetiprocentní eh, cíl eh, úspor, ale ehm, vydali, abychom se vydali jinou cestou. Děkuji. Děkuji a nyní za IPP e pan Borisov. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Propagace biopaliv je zásadním prvkem energetické tematické klimatické energetické strategie a má také pomoc v dopravním sektoru. Doprava samozřejmě představuje velký podíl na emisích. Jde také o omezení závislosti na ropě, ale současně to vytváří významné příležitosti ve venkovských oblastech a v rozvojových zemích, a podporuje to technologický vývoj. Nicméně biopaliva mají také negativní dopad a komise předkládá legislativní návrh s výhledem na jejich minimalizaci. S tím, že uznáváme význam toho, že je třeba podpořit spotřebu běžných. Pane Borisové, můžu vás požádat, abyste trošku zpomalil, aby to tlumocníci stihli? Nicméně biopaliva mají i negativní dopad a komise předkládá legislativní návrh s výhledem na jejich minimalizaci, zatímco uznává význam toho, že je potřeba podpořit spotřebu pokročilých biopaliv, která působí malé nebo žádné emise CO2. Je to také spojené s, se změnou využívání půdy a myslím, že je důležité netrestat současný systém, chránit stávající investice a současně vyslat důrazný signál, že v budoucnu musí růst na trhu vycházet z pokročilých biopaliv. Já se domnívám, že to je nejdůležitější, zvlášť když si vezmeme současnou ekonomickou situaci v Evropě. Produkční kapacita v EU ve vztahu k pokročilým biopalivům zůstává omezená. Nezbytné investice, které jsou nutné pro zavádění nových technologií, budou možné jen tehdy, když budeme mít EU energetickou politiku, která vytvoří stabilní a produktivní regulativní, regulační rámec, který dá také investorům právní jistotu. It's also, it's also important. Také je důležité zmínit, že je výborný nápad využívat železniční dopravu, ale také je třeba zohlednit objem nutných investic, zvlášť v některých zemích ve východní Evropě. Protože ty investice musí být velmi vysoké a ekonomická situace je, to v současné době neumožňuje. Takže musíme zvážit, nakolik je vůbec proveditelné, aby 5 bylo z elektřiny. Děkuji, pan Alchatrávi. Pan Paňo je na cestě, takže já předpokládám, že tady za chviličku bude. Takže pak ho můžete přidat na seznam řečníků, dobře? Takže paní No ká, děkuji, pane předsedo. Především souhlasíme s tím, že bychom se měli držet těch 10%, kvóty 10% na energii z obnovitelných zdrojů. A také tomu sniž, toho snižování emisí CO2 do roku 2020, tak už jsme si stanovili. To by měly být cíle, ke kterým bychom měli směřovat. A proto můžeme podpořit ty obecné cíle, ze kterých iniciativa vychází, a totiž omezit použití konvenčních biopaliv a využít produkční procesy a také podpořit postupné zavádění pokročilých biopaliv a budeme doufat, že ji bude stále více než těch konvenčních. A musíme také uvažovat o tom, že bude povinné oznamování. Je důležité, aby nám členské státy podávaly informace, aby také dodavatele podávali informace. Oni musí uvádět, jaké jsou emise z jednotlivých biopaliv, zejména pokud to souvisí se změnou využívání půdy. Potřebujeme také lepší vědecké údaje, na tom se ještě musí pracovat. A také máme pocit, že je nutné chránit investice, dosavadní investice, protože obchodníci investovali s tím, že důvěřovali rozhodnutí, která přijala Evropská unie a členské státy. Takže jeden z pozměňovacích návrhů které předkládá zpravodajka, zachází dál, než je ten obecný cíl a naše pozměňovací návrhy potom tomu, co jsem právě říkala. Nedává to dostatečné záruky, ta zpráva nedává dostatečné záruky a my se budeme snažit o dohodu, protože je důležité, abychom podpořili návrh komise. Děkuji.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 pokračovat tímto vývojem, když vidíme důkazy, které tvrdí, že bychom měli pokračovat a postupovat jinak. Prostě nemůžeme eh, vytvářet a vyrábět eh, taková paliva, která prostě jsou mnohem znečistující než klasická paliva. Dále to má do, dopad, negativní dopad na potravinářské odvětví, dále to zvýšilo cenu základních surovin a tak dále. Čili jednak jde o přístup k potravinám k těm, v těch nejchučích, regionech naší planety, ale zároveň například i krmiva, kterých cena se neustále zvyšuje a to znamená, že to má negativní dopad na celý řetězec. To znamená i ta koherentní záležitost prostě. Když snížíme ta biopaliva o 5%, nevím, zda ten cíl 10% obnovitelné energie do roku 2020, zda to udržíme. Samozřejmě, že je tu jeden z těch pilířů v rámci té naší třetí industriální revoluce, podle mého názoru prostě elektrifikace systému nebude dostatečná pro to, abychom dosáhli tohoto cíle, který jsme si stanovili. Čili prostě musíme samozřejmě zasahovat i v této oblasti, pokud jde o biopaliva, pokud jde o změny využívání půdy a tak dále. Prostě nesmíme zapomínat na to, že jsou zde i jiná paliva, která jsou šetrnější. A pokud jde o to započítávání, několikanásobné započítávání, ano, to já si myslím, že je dobrý systém, myslím si, že je to vhodný prostředek, myslím si, že to vlastně vytváří um, určitou dobrou cestu. Především nesmíme to zneužívat, tak aby musíme zajistit určitou důvěru v tento systém, tak aby tento systém byl důvěryhodným a aby nedošlo k jeho zneužívání. Vážený pane kolego, milí kolegové, kolegyně, toto jsou body, které, o které jsem se chtěl s vámi rovněž podělit. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Dele, děkuji, děkuji za slovo a děkuji rovněž paní Pils, paní zpravodajce za její zprávu. Ano, všichni vidíme, pokud je o to využívání a objem, to je podstatě největší problém této oblasti. A právě proto my podporujeme, naše skupina podporuje snahu o využívání, zredukování o těch 20 do roku 2020 v oblasti dopravy. To je i cíl stanovený i v Bílé knize. Podle našeho názoru je to důležitý cíl i um, v souvislosti s našimi cíly snižování závislosti na ropě. Podobně, jak se o tom zmínili i předřečníci. Ano, je to, ten, tento faktor prostě musíme, musíme musíme tento faktor i luk musíme do tohoto výpočtu eh, začlenit. Nestačí to pouze tím způsobem, jak to navrhuje komise, to znamená jenom jakýmsi odkazem. Ne, ne, ne, prostě tento prvek musí být jedním ze základních prvků, když počítáme emise v tomto ohledu dále. To znamená všechny ty suroviny, vstupní suroviny, multiplikační faktor, dále eh, ta, ta možnost, to znamená těch, těch plodím potravinom charakteru na 3%, které jsme si stanovili po roku 2020 a samozřejmě potom jsou tam i e, cíle, které máme po roce 2020, ale jsou to obnovitelné energie, tam pokrýváme veškeré druhy dopravy kombinovaně, to znamená mm, autokary, lodě, železniční dopravu, automobil, e, autobusy a my zde navrhujeme multiplikační faktor 5, tak abychom podpořili využívání obnovitelných energií v těchto oblastech dopravy a právě tím že podpoříme využívání těchto biopaliv, které nejsou propojeny s potravinovými surovinami a plodinami prostě, tak aby jsme odstoupili od těchto konvenčních biopaliv, protože to vytváří určitou nerovnováhu, především v tom potravinovém řetězci, v kapacitě v oblasti potravinové produkce zemí, především rozbějících se zemí a to je prostě právě ten následek, nechtěný následek této oblasti. Prostě když chceme podpořit investice v této této oblasti a produkce pokrokových biopaliv nové generace, které budou mít nulovou nebo opravdu nízkou emisní hodnotu. Děkuji, pane předsedu, děkujeme a paní Foster nás děkuji za slovo, pane předsedo, ráda bych poděkovala zpravodajice. Ano, samozřejmě mnoho těchto oblastí pokrýváme i v NV výboru, v ITRE výboru, prostě no, občas potřebujete mít mm, doktorát, abyste to pochopili. Ovšem, o čem to je? Tak ve zkratce. To je něco, co mě skutečně trápí, velikým způsobem trápí, protože ano, máme zde veškerá čísla, cíle v Evropské unii o tom, co všichni uděláme v roce 2000 do roku 2020, jeden z klíčových záležitostí, o které se hovoří právě využívání půdy. ale budeme mít naše cíle pod kontrolou, budeme zde mít um, třetí země, třetího světa, které prostě samozřejmě jsou rovněž zaangažovány v tomto způsobu, v no, této záležitosti, že my, když dosáhneme naše cíle, tak si myslím, že je to dobré, já si myslím, že je to dobré, je to pragmatické, je to realistické, já prostě nevím, proč bychom se měli splňovat cíle drahých zemí, které prostě se rozvíjejí a které prostě budou potřebovat potraviny, plodiny, všechny tyto záležitosti. Nevím, to je podle mě příliš omezující. Tato, tato směrnice zvýší náklady, pokud jde o splnění těchto podmínek a podle mého názoru musíme vyslat jasný signál o tom, co zde provádíme. Protože zdá se, že jsou zde lidé, kteří prostě vidí pouze ty cíle a říkají si, ano, pane předsedo, toto musíme dosáhnout. Ano, samozřejmě, že to děláme, to, to znamená, že to rybolov nebo jiná oblast. Ovšem, podle mého názoru tento postup je neakceptovatelný. Musíme být realističtí, pokud jde o zásoby paliv, alternativní paliva. Já osobně to podporuji samozřejmě. Mnoho odvětví se zabývá biopalivy, alternativními řešeními, ovšem zároveň musí být praktičtí v tomto postupu a nemělo by to být na úkor zemí, které prostě nejsou součástí Evropské unie. Já bohužel mám pocit, že právě když tvoříme tyto rámce, tak tomu tak je. Toto je teda ten silný bod z naší strany, ovšem některé z těch věcí, to je ta jedna čtyřka a šestka, proti tomu budeme, eh, proti tomu vystoupíme, protože to jsou potravinové plodiny a proti tomu eh, budeme bojovat. Já samozřejmě jsem si jsem přesvědčena o tom, že v NBA i tady výboru ještě proběhne rozsáhlá rozprava k tomuto bodu, ovšem zajímalo by mě i to, jak se na to dívá komise. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní komise, prosím, pan Pelzek. From DG Energy. DG Energetika. Děkuji, pane předsedo. Uvědomuji si, že diskuse zde v Evropském parlamentu jsou obdobné, jaké jsme vedli my v komisi, když jsme připravovali tento návrh. V zásadě jde o to brát v potaz eh, nové důkazy, eh, důkazy, které jsou eh, stále průkaznější ohledně udržitelnosti biopaliv. Komise se snažila eh, tady sladit eh, zájmy průmyslu eh, vyrábějícího biopaliva který má legitimní, eh, legitimní očekávání ve smyslu investic eh, do dosažení 10% eh, mm, snížení emisí. To je jedna strana mince. Druhá strana mince je ta, že víme, že existují emise, které jsou jaksi vynechávány při zohledňování úspor. Mm, tyto úspory ale jsou eh, zcela zásadní eh, ve srovnání s fosilními palivy. Komise se snažila eh, vyvážit tyto dva aspekty a my jsme považovali za vhodné v podstatě zmrazit evropskou spotřebu konvenčních biopaliv na úrovni na které jsou využívány nyní. To je vlastně to pětiprocentní eh, zastropování, proto to máme v návrhu, protože to je zhruba eh, aktuální spotřeba biopaliv v rámci EU. V podstatě bychom chtěli zaručit, že eh, ty výrobní kapacity, eh, které již běží, budou zachovány a současně se domníváme, že toto zastropování je velmi robustním politickým nástrojem k omezení eh, dalších emisí um, vyplývajících eh, nebo způsobených nepřímými změnami ve využívání půdy. My se domníváme, že zatím ještě nemáme dostatek eh, jistoty, eh, která nám ehm, zajistí ehm, udržitelnost. Ten strop právě je mm, o ním robustním nástrojem ve srovnání s tím, kdy e, e, riskujeme opětovné nebo opakovanou e, kalkulaci hodnot a kdy nemáme spolehlivý rámec hodnot pro investice do biopaliv. Také vycházíme z toho, že evropští zákonodárci se nechtějí dotknout cílů eh, směrnice o obnovitelných zdrojích energie a o jakosti paliv. Náš návrh eh, vychází z předpokladu, že eh, je to stále naším cílem v EU dosáhnout těchto cílů a my jsme se snažili Eh, zaplnit tu případnou mezeru, která by mohla vzniknout eh, z toho 5% zastropování konvenčních biopaliv eh, s určitou pobítkovou nebo pobítkou navyšování biopaliv. Takže povzbuzujeme členské státy, aby eh, zvyšovaly svůj eh, podíl eh, na biopalivech mm, v poměru jedna ku, dve, ku dvěma, tak, aby skutečně mm, dosahovali toho desetiprocentního cíle. A druhým aspektem zavádění tohoto Eh, plural, to, tohoto dvojího způsobu kalkulace je eh, poskytnutí pobídek eh, pro biopaliva, která Eh, nespůsobují nepřímé změny ve využívání půdy a z toho vyplývající emise. My si myslíme, že to by také podpořilo inovace a vlastně celou eh, politiku obnovitelných eh, zdrojů energie v dopravě by to zdůvěryhodnilo v očích evropských občanů a také by to přispělo k vytváření stabilního politického rámce pro tak kýžené investice do budoucnosti, protože že biopaliva tady s námi zůstanou, je to jasné. Podíváme-li se na eh, energetickou eh, cestovní mapu eh, a nízkouhlíkovou mapu do roku 2050, je jasné, že nepotřebujeme mm, ty biopaliva, která máme dnes v EU, ale, nebo nebudeme potřebovat již, ale návrh komise vysílá nový signál, totiž abychom eh, eh, posunuli dále vývoj biopaliv a aby eh, ty naše cíle dosahování obnovitelných zdrojů nebo podílu obnovitelných zdrojů byl důvěryhodný. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji Vyslechli jsme celou řadu názorů, eh, například eh, o tom, eh, že nepříznivé dopady biopaliv by měly být zmírněny a také, že je nutno vytvořit podmínky pro pokročilejší typy biopaliv. Já si myslím, že, mm, na, že bychom měli ještě jednou sezvat všechny stínové zpravodaje a usilovat o kompromisy a k tomu samozřejmě včas ohlásíme termín, který dohodneme i se zaměstnanci sekretariátu. Děkuji vám. Děkuji. Mám tady termín pro předkládání pozměňovacích návrhů a to je 16. května a hlasování ve výboru pro dopravu eh, se koná 18. června, protože vím, že výbor pro životní prostředí hlasují 10. července a plenární schůze je také v červenci. Takže 16. Eh, května eh, hlasování v výboru pro dopravu 18. Děkuji Děkuji vám všem a e, nyní e, zahajuji e, schůzi in camera. Půjde o zpětnou vazbu k třístranným jednáním. Je to neveřejné jednání, takže prosím všechny, kteří nejsou zváni na tuto schůzi neveřejnou, aby opustili sál.